vždy obhajuje jako nástroj eh, větší demokracie. Proto chci se solidarizovat s jejich bojem. Dámy a pánové, tím končí jednominutové proslovy a šanci dostali všichni, kteří se přihlásili. Já vám Všem, kteří jste zůstali, chci poděkovat, přeji vám dobrou noc, šťastnou cestu domů a zítra od 8.30 budeme pokračovat zasedání. Děkuji vám za účast.